Mr. Manders is not here, Mr. de Jong is here, and Mr. Salvini is not here. Okay. So, Edward Kožušnik, the floor is yours. Děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, eh, dámy a pánové, když se koordinátoři eh, rozhodli, že bych měl být na starosti standardizaci, tak můj první rozhovor s kolegy byl zděšení, protože jako nováček, jsem měl pocit, že je to problematika, která je mi hodně vzdálená, nicméně za, eh, řekněme, ty dva, tři měsíce poměrně intenzivní práce eh, se všemi zájmovými skupinami eh, s velkou částí stínových zpravodajů. Můžu říct, že teď po roce, a je to přesně rok, velice dobře rozumím práci naše, našeho výboru, protože standardizace je přesně tou formou Ehm, regulace, kterou bychom se měli, měli zaobírat. Ehm, standardizace je způsob regulace, která z logiky věcí přichází ze eh, spoda na základě poptávky jednotlivých eh, zájmových skupin a eh, myslím si, že v průběhu celého toho dvouměsíčního procesu by se dalo říct, že evropský systém standardizace potřebuje veřejnou podporu, ale rozhodně nepotřebuje byrokratickou Eh, kontrolu. Ve standardizaci se střetává velké množství eh, zájmů, eh, ať na úrovni environmentálních, ať na úrovni spotřebitelských, tak na úrovni obchodních zájmů jednotlivých uživatelů anebo spotřebitelů. Já jsem si dal tu práci, že jsem z velké části objel důležité standardizační instituce v Evropě což bylo pro mě osobně také zajímavé pozorovat, jakým způsobem se standardizace vyvíjela ne v posledních 20-30 letech, ale standardizace je na evropském kontinentu za, zakořeněna eh, v některých zemích více než 100 eh, let, takže i toto musíme brát v potaz a myslím si, že když to zhrnu, tak eh, právě na této úrovni se evropská integrace si myslím povedla, protože dneska evropská standardizace hraje ve světě poměrně významnou, významnou roli. Já osobně vnímám standardizaci jako nástroj konkurenceschopnosti pro um, evropské uh, firmy uh, na globálním trhu. Standardizaci vnímám jako nástroj té lepší regulace, tedy ne regulace, která přichází z hora, ale která přichází právě ze spoda a je to samozřejmě nástroj, protože jsme v, Evrop, protože jsme v parlamentu, je to nástroj, jak lépe uh, sloužit lidem na té jejich nejnižší, nejnižší úrovni, tak aby uh, lidé, spotřebitelé, potažmo uh, lidé, kteří zastupují biznisové zájmy, si definovali svůj, svůj prostor. Možná bych chtěl zdůraznit také důležitou roli Evropského parlamentu ve vztahu řekněme, postlisabonském, protože to, že jsme se v našem výboru ehm, rozhodli vyvolat eh, tuto iniciativu vlastní eh, zprávy, tak mělo za důsledek to, že eh, podrobnou zprávu dneska v podstatě projednávali na výboru ITRE. Tam máme co dohánět, protože ta jejich zpráva byla odhlasována 53 hlasy pro a jeden se zdržel, takže můžeme být i lepší, takže já doufám, že eh, naše zpráva ve spolupráci s ostatními stínovými eh, zpravodaji bude mít eh, podporu, která se bude blížit té stoprocentní. Já jsem stínovým zpravodajům rozeslal v minulém týdnu návrh vlastně zprávy od většiny stínových zpravodajů jsem obdržel připomínky Eh, já si rád eh, velmi vyslechnu argumentaci s tím, že se budu eh, snažit nějakým způsobem buď tu jejich argumentaci podpořit, případně vyvrátit právě na základě té mé dvou až tříměsíční práce i na základě hearingu, na které měli možnost vystoupit právě všechny zájmové skupiny, ať to byl CENELEC, ať to byl Anekt, ECOS, ECI, ETUI, Normatme, Orgalin a další. Myslím si, že bylo velice dobré, že na našem hearingu vystoupil i pan komisař, který eh, definoval to, že přijde s legislativním balíčkem, že komise přijde s legislativním balíčkem v oblasti ehm, eh, standardizace právě na základě eh, té naší zprávy ke konci, ke konci letošního roku. Myslím si, že bylo dobré využít veškerého potenciálu našeho výboru a pro eh, některé stínové a některé členy našeho výboru bylo velice praktické, pro mě osobně bylo praktické, že jsme navštívili ve Švýcarsku nadnárodní organizace, které se zaobírají eh, nadnárodní standardizace, ať to, byly, ať to, byla, eh, ať to bylo OSN, anebo Světová obchodní organizace. Takže já se velice těším na komentáře a připomínky svých kolegů stínových zpravodajů. Děkuji.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 Eh, jsem mm, nezdůraznil eh, velice dobrou spolupráci eh, s komisí, protože když si vzpomenu na vyhodnocování španělského předsednictví, mimochodem gratulace k vynikajícímu výkonu tady Pedrovi a Španělsku ve fotbale, tak zástupci španělského předsednictví si sorry <laughs> was excellent match but Spanish much better in this case. Uh, španělské předsednictví uh, radilo tomu uh, belgickému, aspoň přes média jsem to tak vnímal, že by si příště asi více dávali pozor a více by pracovali s Evropským parlamentem právě po přijetí Lisabonu. V tomto smyslu si myslím, že právě pan komisař Tajani Eh, Pedro Ortun a jeho, jeho tým Renate Weissenhorn eh, v tomto případě pracovali velice dobře a my jsme v velice intenzivním kontaktu, takže si myslím, že v tomto smyslu ta spolupráce mezi komisí a Evropským parlamentem funguje, eh, funguje velice dobře. Možná jenom pár komentářů k některým svým kolegům. Otázka otázka zač- většího začlenění a většího důrazu hlasy těm jednotlivým zájmovým skupinám, jak tady zmínila paní, paní Rule a De Jong. Já tuto myšlenku osobně e, podporuji, nicméně právě tím, že jsem měl možnost e, být jak v Německu, ve Velké Británii, v Itálii, v České republice a i v jiných zemích, ty podmínky e, té standardizace na, té, na těch národních úrovních jsou velice rozdílné. A myslím si, že to je přesně ta role a pozice eh, té evropské standardizace, kdyby měli vlastně vyčlenit ty, ty pravidla, které by vlastně integrovali vlastně ty rozdíly dneska, které na těch jednotlivých národních uh, úrovních jsou. Takže já tuto připomínku beru velice vážně a určitě se budeme uh, snažit uh, tyto komentáře do té zprávy zapracovat. Co se týče toho programu, tak ten program je zatím neměný a je velice jednoduchý potěším kolegu Mandrse, že standardizovaná dovolená bude i v tomto případě. Takže teď, tento, eh, teď tato zpráva půjde eh, k překladu. Eh, <laughs> a s tím, že do 13. Do, do 13. září budeme moci tu, tu, ten, tuto zprávu mezi sebou nějakým způsobem diskutovat a vylaďovat některé detaily. Do 14. jsou termíny pro pozměňovací návrhy 29. září. Budeme tuto zprávu projednávat ještě naposledy na výboru. Doufám, že naposledy volit se bude, hlasovat se bude o den později 30. září a měla by tato zpráva jít na plenární zasedání druhého, na druhé plenární zasedání v říjnu. Děkuji, pane předsedo.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 To se týká nejenom tedy občanů malých středních podniků, ale také nevládních organizací, eh, které eh, bývají často eh, cílem různých zavádějících nebo podvodných obchodních praktik. Čili tato oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti musí také pomoci k té spravedlnosti s hranicí. A poslední bod. Chtěl bych zdůraznit důležitost snižování obchodních a transakčních nákladů a úsilí o omezování byrokracie. Samozřejmě, že eh, oblast eh, svobody, bezpečnosti a spravedlnosti určitě vyvolá vlnu nových legislativních návrhů od komise a my určitě musíme zůstat na stráži, abychom zajistili, že tyto nové zákony eh, se nezvrhnou ve větší byrokracii a eh, dodatečné náklady pro podniky. Chceme-li mít jednotnou oblast, chceme tedy eh, posílit práva občanů a usnadnit život podnikům, nikoli byrokracii. Děkuji, pane Busotile. Christian Buzovi. Also on behalf of my... Děkuji. Za svého kolegu chci poděkovat zpravodaji za velmi dobře vypracované stanovisko. Podporujeme eh, ten, eh, to, co tam je, ten návrh, který jsem vytvořil. Stokholmský program má podporovat evropský prostor spravedlnosti a bezpečnosti. A v nadcházejících letech se chceme zaměřit na podporu Evropu o Evropě občanů, v které by mohli všichni maximálně vytěžit z evropské integrace. Ale kolega Schmidt již předložil určité pozměňovací návrhy. Chtěli bychom zdůraznit eh, význam volného pohybu pacientů a také uzná, vzájemného uznávání dokumentů, tak abychom měli mobilnější, flexibilnější eh, trh se službami. Také musíme bojovat s paděláním a konečně chceme také vyzvat k rychlému eh, řešení různých přezraničních problémů při placení online a dalších věcí, které řešíme i v jiných e, dokumentech. Ale situace tak, jak teď je, tak je taková, že si myslíme, že se jedná o velmi kvalitní stanovisko, které eh, získá silnou, širokou podporu. Děkuji vám, pane Buzoj. A chce, kdo se chce ještě vyjádřit? Louis Greg, Catherine Styler, ještě někdo? Prosím, Louis Greg. Uh, eh, thank you, Mr. Chairman. Děkuji. Chci jenom jednu věc, jedno vyjasnění. Ve vašem stanovisku říkáte, že doporučujeme komisi, aby identifikovala těch 20 hlavních doslova frustrací těch problémů. Já myslím, že komise ne, již nedávno předběžně, není to nic veřejného, ale předběžně, komisař Parně v reakci na moji zprávu řekl, že už předběžně vypracovala zprávu, v níž identifikovala těchto 20 problematických bodů a také se vyjadřila k občanské chartě. Takže já myslím, že by měl být pozměňovací návrh, kterém se eh, do, říká, že komise již v těchto eh, věcech něco dělá. Já myslím, že ano, bylo by skutečně na místě také udělat eh, křížový odkaz na vaši zprávu. Teď nám bohužel vypadl mikrofon. Uh, Mrs. Styler. Paní Styler, děkuji, pane předsedo. A děkuji, panu zpravodaji. Já souhlasím s předchozími řečníky ohledně toho doporučení, toho, abychom ocenili skutečně, když něco bylo splněno. To je rozumné. Také chci, si chci jednu věc vyjasnit. Mnohých z těch bodů nemohu než souhlasit, ale je tu jedna záležitost, eh, která, o které jsem byla spravena. A to je, jak zavádění evropského, eh, probíhá zavádění evropského zatýkacího rozkazu v praxi. To je něco, co by zapadalo do rozsahu působnosti této zprávy. Evropský zatýkací rozkaz eh, sklidil mnohé úspěchy, kdy se podařilo zatknout různé zločince, kteří se pokoušeli uniknout za hranice země, v níž spáchali zločin. Ale pokud jde o e, tento rozkaz a jeho interpretace, tak je možnost ho, e, je tu otázka, jestli by se mohl být používat i pro drobnější trestné činy. Každopádně je asi potřeba ho re- revidovat. A mě by zajímalo, kdybyste mohl ujasnit, zda v rámci této zprávy lze řešit i třeba uplatňování evropského zatýkacího rozkazu u drobnějších trestných činů. Děkuji vám. Děkuji, paní Styler. Ano, sekretariat mi připomínal, že ty prvky, o, které, o kterých jste hovořila, nebude řešit eh, výbor pro právní otázky, protože na to existují samostatné zprávy. Možná mě pan Panceri opraví, ale já mám za to, že zaměření tohoto výboru se spíš eh, soustředí na občanskoprávní aspekty. A v absenci stínového zpravodaje z eh, mou stranu, nevím, jestli bych měl něco říci, myslím, že mě velmi zaujalo, že evropský soudní prostor a jednotný trh, který funguje na eh, vzájemném uznávání, to je něco, co nám leží hodně na srdci zejména pokud jde o balíček o e, zboží a možná, že by nebylo špatné to nějakým způsobem docenit, udělat tady tuto vazbu. To je také, e, také součást těch 20 nejvíce frustrujících otázek. Otázka profesních kvalifikací i nadále působí velké problémy. Paní Redingová v nedávném projevu řekla velmi pádnou, pádnou věc a to, že dosažení vzájemného uznávání a vymáhání přeshraničních příkazů, zvláště tam, kde se týkají vymáhání dluhů mezi malými a středními podniky, tak myslím, že na toto opět tu bylo to částečně poukázáno, ale je to něco, co nelze dostatečně zdůraznit, co opravdu je důležité. Já jsem rád, že tu je toto stanovisko a mělo by tam jasně zaznít, že je to součástí vytváření vnitřního trhu. Je to jakési pokračování které, toho, co bylo ve zprávě Louis Greka o, o Evropě občanů. Bylo by dobré tyto dvě věci propojit. Je tu někdo za komisi, kdo by se k tomu přál, si k tomu přál vyjádřit, ne, blíží se prázdniny. Určitě dostanou naši stanovisko s velkým zájmem. Pane Bancery, myslím, že už máme jasno v tom harmonogramu, já to jenom zrekapituluji. Takže lhuta pro pozměňovací návrhy je tento týden a to odpovídá Fury a 29. a 30. září hlasování. Čili všichni stínoví zpravodaje budou muset předložit eh, pozměňovací návrhy to ještě tento týden. Máte nějakou závěrečnou připomínku, nějaké schrnutí k tomu, co tu až doteď zaznělo? Sí, grazie. Ano, děkuji, pane předsedo. Jedna stručná připomínka. Chtěl bych poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Některé ještě dostaneme v podobě pozměňovacích návrhů. Měli bychom možná ještě posílit ty aspekty týkající se završování tedy činnosti na vnitřním trhu. Myslím si, že zde je třeba posílit to, co je zmiňováno, směrnice o službách musí být skutečně uplatňována v plném rozsahu. E, řešili jsme to zde na půdě parlamentu před nedávnou dobou a myslím si, že v hlavních rysech mohu souhlasit s těmi doporučeními, která zazněla. Pokusím se možná ještě dvě věci tedy potom tam zdůraznit v tom smyslu, jak zde bylo naznačeno. Pokud jde o italsko-malský konflikt, kolegou Gregem naprosto souhlasím s jeho názorem. Myslím si, že skutečně zde můžeme odkázat na vaši zprávu, ale myslím si, že je také třeba přihlížet k činnosti komise v oblasti frustrací. Zabývat se tím, protože ty frustrace byly v některém tedy směru opravdu zvýrazněny. Máme k tomu materiály, bylo by třeba s tím dále pracovat. A souhlasím v tomto ohledu s tím, co zde zaznělo. A dále navazuji na to, co bylo řečeno, že právní výbor má právo například vystupovat v takových oblastech, jako je evropský zatykací rozkaz. Je pravda, že už k tomu máme určité zpracované dokumenty, nicméně si myslím, že můžeme přeze všechno připomenout to, co už bylo vykonáno, protože my zřetelně tady máme zcela jasnou vazbu mezi hospodářskou politikou, politikou vnitřního trhu a politikou v oblasti spravedlnosti. A myslím si, že dokud tady existují problémy, bude mít tedy skutečně výbor eh, zcela jasno v tom, co by zde měl na tomto poli vykonat. Tím bych asi uzavřel své vystoupení, pane předsedo. Myslím si, že rozhodně najdeme eh, prostor pro porozumění a myslím si, že to stanovisko je opravdu podstatné, pokud chceme zajistit tedy naplňování stokholmského programu. Děkuji za práci, kterou jste tady na tom odvedl a také všem, kteří přispěli. To je vlastně všechno na dnešním zasedání. Příští zasedání se odehraje 2. září. Já vám všem přeji eh, vydatný odpočinek během prázdnin a čeká nás po prázdninách eh, intenzivní program. Já bych chtěl poděkovat zejména našemu eh, velice pilnému sekretariátu. Eh, velice si vážíme toho, co pro nás děláte a eh, doufáme, že se v září opět sledáme.